Ja. Präsident! Eh, zasedání pokračuje, zápis včerejšího zasedání je k dispozici, máte k tomu poznámky? Zdá se, že nikoliv, takže zápis je tímto schválen.